opozici. Eh, samozřejmě, že jde o eh, záležitosti, které jsou v některých případech eh, hluboce emocionální. A my se snažíme toto řešit. A to, myslím, uznal také pan López Akliár nebo skutečně pan Depre. A my skutečně se snažíme řešit problémy, které někteří zde spatřují a ten eh, výsledek, který je posílen také pohledem Evropského parlamentu, je výsledek dobrý. Eh, mm, nebyl, eh, nebyl zcela v souladu s tím, co si přejí členské země. Eh, je zde podpora v parlamentu, ale zejména eh, toto vítají ti, kteří jsou v prvních liniích, eh, policie, ostrá hranic a tak dále. My opravdu potřebujeme posílit jejich možnosti bezpečnosti. Děkuji a nyní dostanou slovo oba zpravodavé, jako první pan Lenárd. Děkuji, pane předsedo, já bych také chtěl poděkovat komisi, protože aby jsme od začátku tohoto procesu zažili hodiny a hodiny diskusí, jak to vlastně uspořádat, jak to zlepšit, jak to zorganizovat a tak dále. A myslím, že ten výsledek je velice dobrý. Taky bych chtěl poděkovat všem kolegům, kteří vyjádřili podporu této zprávě. A většina z nás hovořila také o rovnováze mezi bezpečností a na druhé straně základními právy. To jsou aspekty, které nejsou jenom konkurenční, ale jsou to aspekty, které se také doplňují. A myslím, že se nám to podařilo zvládnout v rámci této legislativy. A je to dobrá zpráva. Je to dobrá zpráva, pokud nám záleží eh, na boji proti podvodám, podvodům s identitami. Je to dobrá zpráva, jestliže chceme eh, posílit eh, nástroje, které mají v rukou policisté, pohraničníci a další. A samozřejmě to také může pomoci eh, v době předvolební. Eh, samozřejmě, pokud vám nezáleží na bezpečnosti, na eh, falšování identity a tak dále, tak to znamená, že se stavíte na pozice extrémní levice. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego. A nyní na závěr pan kolega Melo. Děkuji. Mám dvě takové závěrečné poznámky. V první řadě nasměřované na orgány, konkrétně na policejní orgány, kteří každodenně riskují svůj život, aby zajistili naše základní svobody. K těmto policejním orgánům i jiným bychom měli nasměřovat naše nejlepší reakce a odpovědi, ať je to Frontex, Eulisa nebo u nás v Portugalsku e, e, cizinecká policie nebo e, městská policie. Oproti jiným kolegům tady, jak se vyjadřili zelení a komunisté. Zelení tvrdí, že tímto systémem zaznamenáme kriminálníky, ale také nevinné osoby. Já říkám, že to je běžné. Kdybychom věděli, kdo jsou ti kriminálníci, tak nemusíme nic vyšetřovat. Problém je ten, že jsou všichni promíchaní a musíme tedy vyšetřovat kdekoliv, abychom zajistili, že ti hodní, kterých je naštěstí většina, budou odděleni od těch kriminálníků a tímto tedy pak se vyhneme eh, teroristickým útokům a zajistíme pak plynulý průchod přes hranice hranice do Evropské unie. Co mohu říct si komunistům, kteří tady jsou tak znepokojeni s těmi otázkami legálnosti? Rád bych jim řekl, i když tady už nejsou, asi ta diskuze není tak zajímavá, já mohu zajistit eh, naprosto jistě, že v Evropské unii uděláme vždy s mnohem větší mírou legálnosti a respektu vůči ochraně údajů, než díky těm režimům, které obhajují komunisté každodenně, ať je to ve Venezuele nebo na Kubě nebo v Severní Koreji kde velice intruzivním způsobem bez respektování lidských práv dávají dohromady všechny informace, kde se naprosto neobjektivně zadržují obyvatelé té země, anebo kde jednoduše prostě v rukou státu mizí lidé. Takže to jsem chtěl říci vzkaz našim kolegům a chci říci, že pro nás je výsostně důležité zajistit bezpečnost našich obyvatel. Děkuji vám, pane kolego Melo. Tím končím debatu k tomuto bodu. A naším dalším bodem je nyní Also die Abstimmung soll ich Sie informieren, findet während der Abstimmung a e, hlasování bude na e, druhém dubnovém zasedání. A nyní se tedy dostáváme k debatě o zprávě paní kolegyny Niblerové o zvýšení účinnosti postupu restrukturalizace insolvence a odlužení. A slovo má na dvě minuty paní zpravodajka Nibler. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážený pane komisaře, kolegyně, kolegové, především chci poděkovat eh, stínovým zpravodajům za podporu. Eh, ta směrnice o preventivní restrukturalizaci a druhé šance pro podniky, to je skutečně milník máme v Evropě situaci, eh, kdy zhruba 200 eh, eh, podniků, 200 tisíc podniků je každoročně v insolvenci, ztrácí se 1,7 milionů pracovních sil a je vysoký počet firm, které se nedožijí pátých narozenin. Čili musíme nějakým způsobem toto se lepšit, prostě je to pokus aby eh, podnikatel, který na poprvé není úspěšný, aby se mohl bez velkých překážek eh, pustit do druhého pokusu. Musíme zajistit, aby toto byla prostě součást eh, té křivky učení se. Eh, debata byla samozřejmě obtížná, poněvadž každá členská země má úplně jiná pravidla, pokud se týče restrukturalizace. Třeba eh, na Slovensku, Chorvatsku, Maďarsku, Bulharsku restrukturalizace vůbec neexistuje. Eh, někde jsou pro toto stanoveny velmi přísné podmínky to platí i pro Německo, můj zemi, ale daleko jednodušší je to třeba ve Francii, Belgii, eh, Británii a tak dále. Je to tím, že se tady vychází ze zcela odlišných struktur a kultur. Eh, v Německu u restrukturalizaci a u insolvencí eh, Eh, jde hlavně o očkodnění věřitelů a tak dále. V jiných zemích se klade důraz na to, aby podnikání mohlo pokračovat a <clears throat> aby byla zachována zaměstnanost. Eh, tato směrnice, eh, která tady hovoří o preventivní restrukturalizaci, je, myslím, dobrým přínosem. Směrnice se stává ze tří částí. Jednak eh, je to vytvoření systému eh, včasného varování, to by měly členské země vytvořit. Druhá věc je eh, preventivní restrukturalizace a třetí část se zabývá oddlužení. A ty instrumenty časného varování budou muset členské země skutečně zavést povinně Toto je důležité, v některých zemích toto už existuje, v jiných ne. U preventivní restrukturalizace eh, bylo pro parlament důležité nastavit eh, lepší rovnováhu eh, mezi zájmy různých zúčastněných stran, zejména ve vztahu věřitel-dlužník. Ten původní návrh byl velice dobrý, ale eh, příliš se soustředoval na dlužníka a my jsme to poněkud eh, změnili a myslíme, že jsme, si, že jsme nadlesli lepší rovnováhu. Také chceme eh, zcela přesně vyjádřit, jaká je role zúčastněných stran v případě preventivní restrukturalizace Eh, máme tady restrukturizačního správce, který například eh, musí být eh, povinně součástí tohoto procesu a někteří kolegové také chtěli posílit práva zaměstnanců a jejich zástupců. Myslím, že to vyrovnání zájmu se nám docela podařilo. Myslím, že jsme pracovali docela kvalitně a i v té otázce oddlužení se nám podařilo najít vhodný kompromis. Takže se domníváme, že eh, nyní to máme tak, že eh, oddlužení by se mohlo odhrát do tří let, pokud eh, dlužník spolupracuje. Já doufám, že se nám podaří představit, přesvědčit lidi, aby se nebáli zakládat podniky. Děkuji, paní kolegyně. A nyní pan komisař King za komisi. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, eh, směrnice, která přichází zítra, bud, má dva cíle. Jednak tedy zachránit života schopné podniky, které se dostanou do finančních obtíží, ale zároveň těm, kteří skutečně selžou, dát druhou šanci. Shodneme se na tom, že společně tato, obča, tato opatření umožní volný pohyb kapitálu, volné usazování eh, a vytváření firm a podpoří evropský přístup, odstraní překážky, které vznikají v důsledku rozdílu postupech jednotlivých států, co se týče platební neschopnosti eh, a restrukturalizace odlužení. Právě tato kultura záchrany je důležitá pro eh, zachování zdravé ekonomiky v EU. Chci poděkovat zpravodajce paní Nibler, stejně jako stínovým zpravodajům za výbornou spolupráci a plnou práci, která je dovedla až k tomuto bodu. Tato směrnice eh, zavádí ustanovení minimální harmonizace, to znamená, že životaschopné podniky ve finančních obtížích by měly mít přístup eh, k sítím restrukturalizace, která jim umožňuje dále fungovat a za druhé zajišťuje eh, také, že předlužení podnikatele dostanou druhou šanci eh, poté, co byli důkladně odlužení a po určitém eh, rozumném období maximálně tři roky. A dále směrnice zlepší efektivitu postupu restrukturalizace eh, insolvence a odlužení tím, že zkracuje všechny administrativní postupy. Díky tomu se zlepší příležitosti pro investování, vytváří pracovní místa a eh, zkrátí likvidaci společností, omezí navyšování nezaměstnanosti a celkově sníží náklady a zvýší příležitosti eh, pro ty podnikatele, eh, kteří mohou potřebovat eh, nový začátek. A proto doufám v podporu tohoto textu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři Kingu. A nyní pan kolega Žambon na dvě minuty. Pane předsedo, Pane komisaři, já vám děkuji za to, že jste přišel, abyste přispěl k oslavě tohoto významného textu díla Evropského parlamentu, protože naprosto mění to zacházení s podnikateli a pochopení rizik v Evropě. Možná se tímto více přibližujeme k tomu americkému stylu. Nějakých 200 tisíc podniků v Evropě krachuje a také mizí několik tisíců pracovních míst. A proč k tomu dochází? Často je to z absolutně rigidního postupu a uplatňování norem kdy se poměřuje, kalkuluje a zvažuje něco, jako je živoucí tkáň podnikatelského světa. A proto je velice důležitý tento legislativní text, protože přímo ovlivňuje to nejaktivnější v naší společnosti a na úrovni evropské a také podmiňuje způsob života našich podniků. A chtěl bych říct si čtyři věci větší konvergence insolvenčních postupů a restrukturalizace, to znamená solidnější, důvěryhodnější jednotný vnitřní trh i ve finančním světě, také větší právní jistotu pro přeshraniční investory, což je vlastně další způsob, jak zničit ty hranice uvnitř Evropy vede k vhodné restrukturaci pro schůdné podniky, které mají finanční potíže. Já bych tady rád zašel ještě dál. Třeba ta priorita, kterou kladou administrativy vlády země, když uplatňují zákon. Ale pak je tu ještě čtvrtá věc ochraňuje pracující, dává druhou šanci podnikům i pracujícím a mnohem sa, více sází na to, aby je mohli znovu oživit, než aby je trestali. Děkuji. Děkuji vám a nyní pan kolega Matan, ten tady ale není, takže pan Svoboda na tři minuty. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři,

zcela tedy podporuji tuto zprávu a budu hlasovat pro její přijetí. děkuji. Eh, děkuji vám, pane kolego Svobodo, a nyní pan kolega Koferaty na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, od počátku jsme považovali za velice vhodné a pozitivní to, jaké jsou záměry komise v případě směrnice, o které máme hlasovat zítra, a to zejména v případě, když hospodářské důsledky vleklé krize stále přetrvávají. Takže je velice vhodné využít všech těch právních prostředků, které máme k dispozici, které by umožnili podnikům, aby se restrukturalizovali a aby zachovali svoji hospodářskou činnost a následně, aby jim bylo napomoženo v případě insolvence, či bankrotu, protože to má důsledky pro pracovní trh a následně tedy ty sociální důsledky jsou dramatické. No a text, který budeme hlasovat zítra, je výsledkem dlouhodobého jednání v první řadě na půdě parlamentu a dále eh, v spolupráci s radou. A právě proto jsme se tak mohli věnovat i citlivým otázkám, které již zmínili kolegové. A právě proto nemůžeme toto vnímat negativně. Nicméně nemůžeme zase skrývat, že jsme nevyužili některých příležitostí, kde jsme mohli ochránit, řekněme, ty zranitelnější skupiny například malé a střední podniky. Ten plán restrukturalizací se obvykle netýká jen finančních otázek, ty jsou samozřejmě prvořadé v mnoha okolnostech. Nicméně restrukturalizace podniků nevyhnutelně zasahuje i do oblastí, které eh, se týkají organizace podniku toho, aby se zbavili problémů, tak tyto firmy musí často změnit samotný organizační model jejich podnikání. To znamená, organizace těchto podniků je také předmětem této působnosti a také se tu jedná o mzdy zaměstnanců a o podmínky jejich práce. Jedná se tedy o lidi, nejenom o nějaké hospodářské subjekty. Je tu také kulturní aspekt práce, který se možná v tom textu trochu ztrácí. A pak se samozřejmě jedná také o preventivní zásahy a o úplnou informovanost a o ochranu zaměstnanců a pochopitelně i o ten vztah eh, zaměstnanců k firmám. Nám se tu podařilo udělat zásadní kroky v tomto smyslu a za to autorce paní Nibler děkuji, zejména co se týče ten, toho dlouhodobého trialogu. Nicméně zároveň je třeba říci, že by stálo za to udělat i další kroky. Například požádat si o stanoviska, o vyjádření zaměstnancům ke všem těm aspektům restrukturalizace u těch čestných společností. Tady si myslím, že jsme nevyužili té příležitosti, jak nejlépe zdokonalit legislativní text. Myslím, že jsme nevyužili té příležitosti v tomto směru a v podstatě Tady se jedná také o oblast věřitelů v té společnosti. Nemůžeme je všechny považovat za rovnak za stejné. Někteří věřitelé jsou silnější, jiní méně a vlastně i zaměstnanci toho podniku se do určité míry stávají věřiteli, ale pak se automaticky dostávají do zranitelnější pozice a tento, tato skutečnost měla být také lépe propracována. No a pak je tu oblast také finančních práv, a také zajištění potřeb všech těch, kteří do tohoto procesu spadají. Takže já tady doufám, že zítra tato směrnice bude schválena, nicméně i nadále se budeme snažit a budeme pracovat tak, abychom Eh, ty příležitosti, které jsme tentokrát nevyužili, tak abychom je eh, využili v průběhu funkčního období nového parlamentu. A to tak, abychom doopravdu zajistili pokroku a to ve prospěch všech, jak firem, tak pracovníků. Děkuji, pane kolego Ferrati. A nyní pan kolega Sošněř na jednu minutu. Opět tady eh, vidíme skutečně Eh, dobrodince, poněvadž odkud chcete vzít peníze na záchranu eh, krachujících podniků? No tak eh, určitě to nebude z našich diet, ale bude to z peněz daňových poplatníků. Tak to budeme peníze přesouvat od těch, kteří jsou v dobré finanční situaci, protože umí s nimi zacházet, a směrem k těm, kteří s nimi přijít zacházet neumějí. No a pak se budeme divit, odkud se berou krize poněvadž ty peníze budou eh, někde chybět. Budeme na jedné straně eh, chránit eh, pracovní místa ve špatném podniku, no a pak tedy přijdeme o dvě lepší místa někde jinde. Navíc tedy spousta lidí to bude muset monitorovat a tak dále. Prostě půjde o spoustu peněz, které se využít daleko chytřejším způsobem. Či je to skutečně naprosto nesmyslné přelevání peněz pomocí byrokratického aparátu. Děkuji, pane kolego Sošněři. A nyní pan kolega Radev na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, eh, blahopřeji paní Nibler k dohodě ke směrnici týkající se preventivní restrukturalizace Drašance, dalších opatření pro eh, postup insolvence a odlužení. Eh, je velmi dobře známé, že právě proces insolvence eh, vede k lepšímu podnikání, eh, vytváření pracovních míst, předcházení eh, nezaměstnanosti a podobně. A zároveň chrání před eh, špatnými úvěry. Samozřejmě rozdíly v právních úpravách jednotlivých států vedou k tomu, že eh, je velice těžké takto fungovat napříč hranicemi. To, eh, právě tato opatření zlepší fungování jednotného trhu eh, a zároveň nebudou již bránit přes hraničním investicím. 700 tisíc lidí přichází o pracovní místo v důsledku eh, krachu společnosti. Eh, právě toto pomůže malým a středním podnikům, nabídnou jim třetí, druhou šanci a zároveň zajistí rychlejší eh, insolvenční řízení. Podnikatelé dostanou druhou šanci tím, že se jim pomůže v oddlužení a zároveň Toto e, také e, ukončí počet špatných úvěrů a e, pokračování krachujících podniků a zároveň zabrání akumulaci dluhů do budoucna. To však by mělo platit také pro jednotlivce, pro spotřebitele. Proto si myslím, že členské státy vezmou v úvahu tato doporučení a začnou bojovat s předlužeností tím, že zavedou přísná pravidla pro odlužení. Děkuji. Děkuji, pane kolego Radeve. A pane kolego, eh, přijmete eh, od pana kolegy Sošněře otáz, otázku eh, v rámci modré karty. Přijmete? Ano, prosím. Moje otázka je, jakým způsobem chcete podporovat konjunkturu v ekonomice, které budete odčerpávat peníze. Abyste je mohl do, té, do toho hospodářství dát, musíte je nejdříve sebrat. Takže eh, eh, jak, nemáte také pocit to, že krachující podnikatelé, pokud budou že je někdo zachrání, tak to budou zneužívat? Kolego Radeve, Pokud máme jasně definované procedury a jasně stanovená pravidla, pak nám toto může pomoci i s částečným absolutoriem, co se týká zachování života schopnosti malých a středně velkých podniků a zachování pracovních míst. To je v zájmu jak věřitelů, tak dlužníků. Děkuji, pane Radeve. Slovem, jménem komise, komisař King. Vážený pane předsedající, vážení poslanci, poslankyně, děkuji vám za tuto rozpravu a děkuji vám zejména za odvedenou práci na toto téma, díky které jsme se dostali tam, kde jsme teď. Jménem komise bych vás rád všechny podpořil v tom, abyste zítra hlasovali pro politickou eh, dohodu k této směrnici. Co se nás týká, my budeme pracovat na tom, aby jakmile rada dokončí své procedurální kroky, aby byla tato směrnice co nejsvižněji, nejrychleji implementována členskými státy. Děkuji vám. Děkujeme vám, pane komisaři Kingu. Na závěr rozpravy paní kolegyně Niebler. Děkuji mnohokrát. Chtěla bych zejména poděkovat komisi, panu Kingovi, a děkuji také všem kolegům, kteří se angažovali při práci na této složce. Ráda bych zdůraznila, že si myslím, že toto je velice dobrý kompromis a že tím podpoříme podnikatelství v Evropě. Ve všech členských státech máme spoustu talentovaných lidí, spoustu talentovaných hlav a myslím si, že i mladé lidi musíme motivovat, aby podstupovali určité riziko, aby zakládali své vlastní podnikání. A právě i k tomu je tato směrnice, která v případě obtíží má ulehčit, usnadnit případnou restrukturalizaci a nebo případně dostání druhé šance. A pan kolega, který se dvakrát hlásil, že se přelevají peníze tam a sem, to je samozřejmě nesmysl. Do těch restrukturalizací nepůjdou žádné státní peníze. Jde o to, že buď připustíme, že firmy, které to potřebují, budou moci vyhlásit insolvenci, a prostřednictví restrukturalizace zadlužení podnikům pomůžeme, zejména podnikům, které jsou v obtížích, což můžou být také konjunkturální dopady. To je přesně smysl této směrnice a já jsem velice ráda, že se nám podařilo takto kvalitní návrh vytvořit. Myslím si, že tím posílíme podnikatelství v celé EU. To potřebujeme. Nepotřebujeme pouze státní rozměr, potřebujeme podniky, které budou vytvářet pracovní místa, které budou investovat, podstupovat riziko a pokud jim k tomu vytvoříme rámec, eh, tedy že se právě těmto podnikům pomůže, tak jsme odvedli dobrý kus práce. Doufám, že zítra bude zpráva velkou většinou přijata a věřím, že v té zprávě je mnoho dobrého, abychom posílili tu zaměstnavatelskou stránku celé věci společně s kolegou Koferátym. Jsme se shodli, že zaměstnavatele musíme podpořit, dáváme jim spoustu informací k možnostem konzultace i v rámci této směrnice a teď budou mít vlastně stejná práva jako jakýkoliv jiný věřitel. Nemáme ta preferenční práva a myslím si, že to bude implementováno správně. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji vám, paní kolegyně Nýbler. Tím je rozprava ukončena. Hlasovat se bude zítra. Další bod je zpráva pana Pavla Svobody. Pravidla pro výkon autorského práva a práv s ním souvisejících, jež se použijí na některá online vysílání a přenosy vysílání televizních a rozhlasových pořadů. Začne pan Svoboda na čtyři minuty. Hm. Vážený pane předsedající, pane komisaři,

Děkuji, pane Svobodo. Na tři minuty paní kolegyně Ward. Velice vítám, eh, že komise chce tady podpořit dostupnost kultury ve všech členských státech eh, rozšiřují se služby online a proto je třeba také snižovat překážky pro vysílatele, ale samozřejmě musíme také dodržovat autorská práva pro vysílatele, pro autory. Je velice důležité z hlediska kultury, aby tady byla dostatečná kultura ohledně materiály, které se vytvářejí. Tato legislativa opravdu zaznamenává určitá zlepšení pro spotřebitele a bude větší dostupnost určitých programů vysílených po celé Evropě. Je to důležité pro producenty i pro občany, které zajímá evropská kultura. Informace a zpravodajské pořady budou přístupnější, takže občané budou mít přístup k kvalitním zpravodajským pořadům po celém kontinentu. Myslím si, že to pomůže médiím a my musíme samozřejmě doporučit také a podpořit důvěryhodnější informace na evropské úrovni a myslím si, že tady můžeme vytvořit sdílenou perspektivu Evropské unie na zpravodajství. Samozřejmě, že také zahraniční vysílání to bude sem zahrnuto a to je také velice důležité pro všechny spotřebitele, kteří naslouchají online. Eh, přístup bude větší. Doufám, že tato legislativa nám umůže, umůže v Evropě, abychom zvýšili dostupnost eh, kultury přes hranice a zároveň budeme udržovat eh, smluvní svobodu. Kultura hraje velice důležitou úlohu, protože vytváří pevné vazby po celém kontinentu a snižuje překážky mezi lidmi. Vysílat, vysílat vzdělací programy vytváří, vlastně součást společných zážitků a zkušeností. Musíme proto podporovat zdravý vysílací sektor, který dosáhne k občanům všude. Jako je tomu u jakéhokoliv zákona o autorských právech. Autoři a producenti nesmí být zapomínáni. Ti, kteří vycház, vytváří eh, obsah, nesmí být zranitelní a musí dostávat také patřičnou odměnu. Týká se to také ostatních držitelů práv, potřebují potřebno, eh, právní ochranu a eh, spravedlivou odměnu. Nikdy by nebylo správné, aby producenti, vysílací organizace těžily nadměrně ze tvorby jiných. A proto se to týká celého sektoru. Týká se kulturních a informačních záležitostí a jejich autory je třeba chránit, protože musí eh, být živy ze své práce, jinak budeme omezovat diverzitu tohoto odvětví. A nakonec bych se chtěla podívat do budoucnosti. Myslím si, že komise bude i nadále snižovat eh, překážky bránící vysílání po celé Evropě. Budou se určitě zlepšovat i vysílací programy a kvalita informací, ale nemůžeme zlepšovat eh, vysílání, aniž bychom nepomáhali také nezávislým a drobným eh, tvůrcům. Nejenom o to, abychom chránili, ale podporovali diverzitu vysílání kulturních programů a rozhodně tady nemůže převládnout jenom drobná jedna malá skupina organizací z určitých regionů. Velice děkuji. Děkuji, děkuji jménem komise komisař King. Díky, pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně. Jsem velice rád, že dnes večer hovoříme o politické dohodě k této věci jménem komise. Mi dovolte říci, že my souhlasíme, že zde je zobrazen důležitý kus strategie pro digitální jednotný trh a já bych chtěl jménem svých kolegů poděkovat zpravodaji a všem ostatním, kteří se angažovali v tom, aby se toto téma dostalo až do této fáze. Tato směrnice nám umožní lépe využívat diverzitu obsahu, jaký nabízejí evropští, eh, evropští vysílatelé, tím, že učiníme udělování licencí v oblasti autorského práva snazší jak pro operátory, tak pro vysílací společnosti, které chtějí svůj obsah dát zpřístupnit více lidem Eh, napříč EU. A lidem zahraničí to umožní zachovat si přístup ke svým domovským pořadům a přístup k různým jazykovým verzím. Máme zde celou řadu pojistek pro držitele práv. Například nová směrnice usnadňuje vysílacím společnostem zajistit přístup ke svým rádiovým a televizním pořadům prostřednictvím online služeb. Usnadňuje to tzv. retransmise, a získávání příslušných práv na opětovné vysílání pořadů z jiných členských států. A řeší to také otázku takzvané přímé injektáže nebo přímého vkládání e, pořadu jednotlivých vysílatelů do pořadu jiných. Zítra o tomto návrhu budete hlasovat. Já musím jenom dodat, že je nám líto, že ten původní právní základ, který byl navržen, tedy článek 114, byl nahrazen články 53.1 a 62. Komise v této věci hodlá předložit své prohlášení. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, pane komisaři Kingu. Na závěr rozpravy má ještě slovo pan Svoboda na dvě minuty. A omlouvám se, já jsem to špatně přečetl, říká pan předseda. Kolega Buzek by měl mít slovo, ale on tu není, proto kolegyně Potune na minutu a půl. Hmm, děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat všem kolegům, především paní Nibler, za vynikající práci komise v, eh, během interinstitucionálního jednání. Předložený text eh, týkající se programu hm, televizního a rozhlasového vysílání ve prospěch občanů a eh, autorská práva dotčených operátorů. Původní návrh nařízení byl změněn na směrnici, což v podstatě oceňuje určitým způsobem členské státy. Aplikace principu země původu je omezena na informační spravodajské programy a e, programy, které jsou přímo financované e, e vysílající společnosti. Teritoriála práva, která je základem kulturní tvorby, a zůstává principem kulturní a jazyková diverzita takto bude zachována. Ustanovení týkající se přímého vkládání ehm, vedou k problematické situaci, co se týče odpovědnosti eh, operátorů. Držitelé práv eh, mají mm, určitou právní jistotu. Je to důležité pro držitele práv a občany a pro zachování eh, kvalitní kultury. Děkuji, paní kolegyně. A nyní přejdeme ke Catch the Eye. Paní kolegyně Nídler se hlásí o slovo. A děkuji, pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové. Um, já chci poděkovat našim zpravodajům a sedm výboru, kteří s velkou trpělivostí a e, vynikajícím způsobem vedli jednání a také děkuji panu Svobodovi. Eh, proto jsem se eh, eh, za jednání, která vedla k vynikajícímu výsledku, je tato směrnice je skutečně milníkem, co se týče šíření televizních rádiových programů v internetu. Práva jsou jednodušší a v Evropě budou postupy od nějška jednodušší, povede to ke spravedlivějším podmínkám. Tato směrnice zajišťuje dobrou rovnováhu mezi tvůrci na jedné straně a na druhé straně eh, rozhlasových operátorů a spotřebitelů. Já jsem se zasazovala o to, aby koprodukce ehm, byly vyňaty z hm, těchto pravidel eh, země původu. To je důležité pro filmy a jejich zajišťování financování. Ehm, rozmanitost kultury je důležitá a myslím, že toto ehm, zajistí kulturní rozmanitost v celé Evropě. Nyní má slovo jménem komise ehm, pan komisařky. Pane předsedo, já velice Doufám, doufám, že ta konciznost dnešní rozpravy, a nemilte se, jak to mílim, zdůrazňuje i význam této věci. Určitě to povede k tomu, že bude lepší přístup k televiznímu a rozhlasovému obsahu online po celé Evropské unii a je to významný krok vpřed k ukončení digitálního jednotného krvu. Není to jaksi abstraktní snaha, jak bylo řečeno, protože to bude v praxi znamenat rozdíl oproti současnosti. Bude lepší přístup k obsahu televizních a rozhlasových vysílání přes hranice. My si myslíme, že to musí být co nejdříve uskutečněno uskutečněno a budeme dále jednat. Velmi se těším na pozitivní výsledek zítřejšího hlasování. Děkuji. Komisar King, so, jetzt. Děkuji, pane komisaři Kingu. A teď tedy pan zpravodaj, pan Svoboda. Eh, předsedající, vážený pane... Mikro, mikro. Ah, sorry

ostatně jean monnet eh, už v roce one thousand nine hundred and fifty napsal do pera robertu schumannovi že evropa se nevytvoří naráz ale postupnými kroky a eh, to se dá velmi dobře aplikovat na tento návrh. zkusme to v eh, tomto rozsahu a budoucnost ukáže zda je možné věcnou působnost této úpravy rozšiřovat anebo ne každopádně jsem eh, rád za spolupráci s komisí i s paní eh, nieblerovou a věřím že zítřejší hlasování skončí úspěšně. děkuji. Děkuji vám, pane swobodo tím je rozprava uzavřena. Jako poslední bod dnešního zasedání nás čeká zpráva paní Vautmans, eh, rozhodnutí o zřízení Evropského mírového nástroje. Na pět minut má nejprve slovo paní zpravodajka, paní Vautmans. Děkuji, vážený pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové, dobrý večer. Zítra bude Evropský parlament přijímat velice důležité doporučení, které se týká Evropského mírového nástroje. E, rozpočtově vzato je to nástroj s poměrně značným rozpočtem do příštího víceletého finančního rámce. Evropský mírový nástroj je nový finanční nástroj, který by měl Evropské unii zajistit takovou pozici, kdy bude schopna financovat e, jaksi mírové vojenské aktivity, ale bude, doufejme, co nejflexibilnější. Máme určité již existující nástroje, které budou nyní začleněny do jednoho rozpočtového nástroje a tím uzavřeme celou řadu mezer, kterou aktuálně, které aktuálně máme. Budou zde určité náklady pro celou EU, které bude muset EU financovat. A tedy budeme moci podporovat vojenské cíle, pakliže budou úzce napojeny na určité rozvojové cíle. Omezili jsme také možnosti podpory eh, vojenských operací. Omezili jsme to pouze na tzv. africký mírový nástroj a související operace v Africe. Evropský mírový nástroj umožní eh, sdílet zátěž mezi členskými státy, bude tak poskytovat solidaritu. Tento nástroj nahradí celou řadu předchozích nástrojů a bude moci až do výše 45 financovat i další operace, což bude znamenat, že členské státy snad budou mít větší tendenci angažovat se v operacích tohoto druhu, protože náklady pro ně budou nižší. Budeme moci podporovat mezinárodní mírotvorné organizace, nebudeme omezeni už nutně pouze na africký kontinent. Budeme moci také přispívat k zřizování vojensko-obraných kapacit ve třetích státech. Můžeme si říci několik konkrétních příkladů. Například v Somálsku máme výcvikovou misi EU, kde jsme schopni eh, velice dobře vycvičovat personál, ale pokud jde o materiální výbavu, pokud jde o výzbroj a výstroj, tak bez toho neexistuje žádný výcvik samozřejmě. Pomocí tohoto mírového nástroje budeme moci zajistit, že budou, bude k dispozici nejen dobře vycvičený personál, ale bude mít i náležitou výzbroj a výstroj. Pak tady máme také doložku o tom, že jakékoliv prostředky EU nasazené v terénu, které by mohly mít i vojenský dopad, budou také financovatelné. Tento eh, nástroj, jak jsem řekla, leží mimo rozpočet. A to znamená, že náš parlament bude muset na, něm, na, na něj velice dobře dohlížet, velice pečlivě dohlížet. Budeme muset ehm, získat co nejvíce informací, abychom mohli zvážit pro a proti jednotlivých aspektů činnosti tohoto nástroje, abychom mohli zajistit, že nebudou financovány žádné aktivity, které by snad mohly jít proti principům článku 21 SFEU nebo proti mezinárodnímu právu. Je potřeba zajistit, že tento nástroj bude doplňovat jiné nástroje vnější politiky EU. Pane komisaři, velice často eh, si stěžujeme, slýcháme, že Evropa není schopná jednat, nebo že jedná příliš pozdě, že není dost schopností eh, pro to, aby Evropa něco dělala. No ale teď s tím, jak se naše obraná situace eh, zesložituje a je méně, a je méně předvídatelná než kdy jindy, to znamená, že EU musí mít přístup k potřebným nástrojům, aby mohla prosazovat mír, aby se mohla vyhýbat konfliktům a aby mohla posilovat mezinárodní mírotvorné snahy a aby mohla tak zaujmout plně svou globální roli, jakožto síla, která tvoří mír. Evropský mírový nástroj, dámy a pánové, je to kolečko v soukolí, které nám zatím chybí. A vyzývám vás proto, abyste toto doporučení podpořili. S velkou radostí děkuji stínovým zpravodajům za odvedenou práci. Ta jednání nebyla vždy úplně jednoduchá, ale myslím si, že jsme dosáhli dobrých výsledků a doufám, že tento návrh bude zítra široce podpořen. Děkuji paní Vautmans, teď jménem komise komisař King. Če. Pane předsedo, vážení poslanci, oslavuji každého z vás. Nejprve mi dovolte, abych jménem vysoké představitelky uvítal vaši zásadní podporu pro ustavení na Evropského mírového nástroje. Často se už eh, tady zdůrazňovala potřeba financovat eh, flexibilněji a efektivněji záležitosti v této oblasti, která stělesňuje naši solidaritu. Za vysokou představitelku a kolegy bych chtěl poděkovat zejména paní zpravodajce a také zpravodajům za jejich eh, zapojení, za jejich pragmatický a konstruktivní přístup. Jak jste zcela správně připomněli, zapomněl jako ve zprávě. Ambicí Unie je být poskytovatelem globální bezpečnosti. To je zcela jasné, je jasně v našem společném Eh, strategickém zájmu. Eh, máme co dělat s vyvíjejícím se eh, obrazem hrozeb a proto musíme být schopni čelit nejrůznějším bezpečnostním výzvám, jak se zdůrazňovalo také bezpečnostní strategie v roce 2016. Představa Evropské mírového nástroje se zrodila z našich zkušeností, jak právě řekla paní zpravodajka. Evropská unie musí být přímo v terénu E, aktivní, ale jsou tady významná omezení, co můžeme do současné doby dělat. Například těžko můžeme v Somálsku trénovat vojáky. Nevždycky jsme byli také schopni poskytovat potřebné vybavení e, středoevropské, středo, e, Evropské středo, středoafrické republice, pardon, kde je ohrožena demokracie a je tam občanská válka. Čili příliš mnoho potom spadá na ty státy, které poskytují vojáky a je to potom také jakési odrazení těch, kteří, pokud je o jejich účast a proto tento nástroj způsobí skutečný rozdíl. Unie totiž bude schopna nyní financovat všechny operační akce v rámci SZBP, které mají obrané nebo vojenské důsledky a dělat to odpovědně. Jsou tady tři hlavní oblasti akcí, které bude podporovat Evropský mírový nástroj. Za prvé bude pokrývat společné náklady na operace a mise. Více výdajů by se mělo společně financovat a potom to povede také ke snadnějšímu nasazování. Umožní to Evropské unii, aby také přispívala k mírovým operacím, které vedou jiní mezinárodní aktéři. A za třetí, umožní to také podporovat eh, ozbrojené síly prostřednictvím infrastruktury, eh, výbavení, výstroje, eh, když rada o tom rozhodne. Eh, rozsah těchto akcí bude rozhodovat rada. Tento návrh, názor, návrh jasně zdůrazňuje, že podpora pro partnery bude vž- podpora pro partnery bude vždycky podléhat kontrole demokratických principů a základních práv. A proto tento návrh má i podporu komise v souladu s článkem 31 a tato podpora pomůže k dalším synergiím s ostatními finančními nástroji. Umožní to také eh, zdravé finanční řízení. Nakonec bych chtěl zdůraznit, že toto je opravdu klíčová součást toho, co kolektivně děláme, aby naši občané byli bezpečnější. Čím lépe budeme podporovat naše partnery ve světě, budeme tím přispívat i k našemu společnému dobru. A tím je samozřejmě mír a bezpečnost. Dovolte mi, abych vám znovu poděkoval za vaši podporu této významné iniciativy. Těším se na rozpravu a na zítřejší podporu. Děkuji. Děkuji, pane komisaři King. A nyní na dvě a půl minuty pan kolega benifei. Děkuji, pane předsedající. Nástroj pro financování evropských vojenských operací je další krok v oblasti společné obrané a bezpečnostní politiky. Je to mechanismus, který má racionalizovat existující mechanismy. Jako parlament jsme výrazně přispěli k zlepšení návrhu vysoké představitelky. Zejména je jasná ta žádost, aby ty vojenské operace, které budou financovány prostřednictvím tohoto nástroje, byly konformní co do určitých základních práv, naší charty jak a mezinárodního práva. A tím pádem bude potřeba zajistit náležitou kontrolu tohoto parlamentu. Je potřeba abychom měli neustále přístup k informacím o veškerých operacích financovaných v rámci tohoto nástroje. Rovněž operace v třetích státech budou muset být v souladu s veškerými režimy restrikcí vývozu zbraní, protokolů EU a tak dále. A opět i zde budeme potřebovat detailní seznam dodávaného financovaného materiálu. Evropská obraná politika musí v rámci vytváření míru hlavně sledovat základní práva, která jsou v základu evropského projektu. Je potřeba zajistit neproliferaci zbraní, zejména v oblasti zbraní jaderných. Musíme si být naprosto jistí, že naši partneři v těchto činnostech i z řady nevládních a neziskových organizací Eh, budou zajišťovat nadále mír a neproliferaci v oblasti zbraní jaderných. Děkuji vám. Děkuji, pane Benifej. Na minutu má slovo pan Pimenta López. Děkuji, pane předsedo. Evropský mírový nástroj, tak jak ho navrhuje Evropská komise, je eh, příklad toho, jak dělá Evropská unie svoji politiku. Jde o mír, a prostředky, které se mobilizují na obranu. Nejsou to jenom tedy vojenské nasazení, které jsou buď financovány, nebo vojenské kapacity ve třetích zemích. Toto směřování eh, je něco, s čím my nesouhlasíme. Je to intervencionismus, válka eh, nevede k míru a Hmm, portugalské ústavě stojí, že ehm, vojenské struktury a NATO v Evropské unii ehm, k odzbrojení i v jaderné oblasti a řešení konfliktu podle mezinárodního práva nebo OSN pravidel. Děkuji, pane López. Máme tady eh, tři přihlášky do Catch the Eye. Paní, začíná paní kolegyně Ward. Děkuji, pane předsedo. Já chci připomenout kolegům a také panu komisaři, že EU je především mírový projekt. Také chci připomenout bruselský závazek k míru, který vyplynul z konference nazvané Mír a prosperita, zakládající hodnoty Evropské unie, která proběhla 28.11.2011 2011 zde v Evropském parlamentu. Toto eh, prohlášení mělo podporovat projekty a kroky, které by podporovaly mír v univerzálním smyslu slova eh, podle ideálu lidské důstojnosti, svobody, rovnosti, solidarity, tak jak je to zakotveno v preambuli eh, Charty základních práv EU a potvrzeno Lisabonskou smlouvou z roku 2009. Nobelova cena za mír udělená Evropské unii spečeťuje význam kroku, jako je tento závazek a e, stávající návrh mírového nástroje. Závazek k míru měl vytvořit nutné podmínky pro e, kroky, které by vedly k míru a prosperitě. Já Eh, navrhuji, aby všichni noví poslanci v novém parlamentu eh, obnovili svůj závazek v tomto směru. Děkuji paní kolegyni Ward a nyní má slovo pan kolega.